Takže znovu zahajuji naše zasedání. A dovolte, abych vás upozornil na konferenci, která jsem se včera zúčastnil na pozvání pana komisaře Ettingera, konference o budoucnosti financování Evropské unie. E, více z vás e, se účastnili konference zejména panelu, e, když jsem odpovídal na otázky moderátorky Nadí Calvio. Pan komisař Oettinger včera potvrdil před publikem konference a to, co už řekl před naším výborem. A sice, že je velice odhodlaný eh, k tomu, aby se dosáhlo cíle o víceletém finančním rámci pro období 2021 až 2026 nebo 2028 do jara 2018 a promiňte, omlouvá se pan předseda do roku 2019, to znamená, že v roce 2018 už musí komise předložit návrh tohoto víceletého finančního rámce. Bylo na konferenci několik ministrů, několik velvyslanců ze čtyř zemí členských států EU a kteří učinili slibné příspěvky týkající se vlastních zdrojů a týkající se nezbytnosti Eh, jak si zrevidovat obálky tohoto rozpočtu, zavést prostředky pro možnost reagovat na naléhavosti poslední doby v oblasti bezpečnosti, obrany, migrace. Zkrátka, eh, viděli jsme velice silnou a slibnou angažovanost, ale s eh, já jsem řekl, že parlament je odhodlán zapojit se do diskusí, ale pouze v případě, když budeme okamžitě zapojeni do těchto prací a především, aby, člen, aby šéfové členských států vyjádřili svou vizi o budoucnosti Evropské unie protože jsme přesvědčeni o tom, že eh, rozpočet, návrh rozpočtu pro Evropu musí samozřejmě eh, zohlednit také vize evropského projektu. Co se týče obálek, eh, komisář se zmínil o možnosti snížení zdrojů po tedy odchodu Velké Británie. Hmm, eh, všichni víme, že od roku 2019 Velká Británie už se nebude účastnit rozpočtu, to znamená, že bude zapotřebí nalézt kompenzační prostředky. Hovořil o snížení určitých výdajů a zároveň se zmínil o doplňujících příspěvcích eh, jaksi svěžích peněz eh, členskými státy. Eh, samozřejmě všechny tyto věci se musíme, eh, o všech těchto věcech očekáváme stanovisko rady co možná nejdříve. A bylo by tedy užitečné, abychom dospěli k dohodě o celém projektu a vizi Evropské unie, aby se důsledky toho potom projevily v tom projednávání o návrhu rozpočtu. Eh, potřebujeme více flexibility, Abychom překonali ten problém té rozpočtové galaxie, jak jsme tomu říkali, měli jsme prostě tři různé nástroje, eh, které neusnadňovaly vyjednávání evropského rozpočtu pro evropské občany. My se domníváme, že rozpočet musí být srozumitelný pro naše občany. A eh, tady je tedy obtíž, kterou je třeba vyřešit. Eh, chybí prostředky ale je třeba eh, abychom prostě nějakým způsobem sloučili tyto rozdílné nástroje, které způsobují právě to, co nazýváme galaxii a je to nesrozumitelné pro občany. Paní Gardia Sabal se účastnila také konference a ona si přeje nám k této konferenci něco říci? Gardia Sabal. Prosím, kolegyně. Muy rápido. Děkuji, děkuji velmi eh, rychle, protože vy jste velmi dobře schrnul to, co jsme si vyslechli, vyslechli hlavně včera večer, včera odpoledne. Ano, v rámci toho panelu, které, kterého jste se také účastnil, zazněla velmi, velmi nadějná slova. Eh, zástupci vlád a států vlastně navrhovali věci, které jsou hodně v souladu s tím, co navrhujeme my jako výbor pro rozpočet a rozpočtovou eh, kontrolu, což většinou nebývá tak, dokonce i ty státy, které nejsou příliš evropské, v podstatě vyjadřovaly v tomto smyslu. To znamená, že se hovořilo o vlastních zdrojích, hovořilo se o těch stropech, hovořilo se o tom, že pro nové priority potřebujeme nové zdroje. Uh, a musím říci, že jsem odcházela daleko optimističtější, než jsem vešla. Byla jsem ráda, že jsem si vyslechla ty informace, které zazněly na těch různých hlavně dopoledních panelech. Hovořilo se o společné zemědělské politice, hovořilo se o strukturálních fondech, jako v podstatě těch zásuvkách pro různé zdroje, které mohou být využity na různé aktivity. To znamená, že musím říct, že jsem odcházela s velkou nadějí. Nicméně v tuto chvíli musíme co nejrychleji rychleji dosáhnout dohody a stejně tak, jak velmi dobře řekl pan předseda, musí to být dohoda, které se bude, ve které se bude angažovat i Evropský parlament, který tady má eh, rozhodující slovo. Yes, uh, thank you. <clears throat> Děkuji. Já já sdílím tento obecný dojem, i když jsem asi trošičku méně plný naděje, a ne jenom z toho důvodu, že tady se té, toho panelu účastnili i zástupci mé vlády, konkrétně pan místopředseda, ministři z velmi konkrétních států přicházeli s velmi konkrétními eh, stanovisky. A musím říct, že jsem Jediné, co mě mrzelo, že to nebyly představitelé vlád, které jsou čis, které představují, jak si nebo zastupují státy čisté plátce. Nicméně, e, i v souvislosti s tím, co vy jste řekla, e, našimi slovy. My opravdu počítáme s tím, že chceme spolupracovat ne pouze na ministerské úrovni, ale na všech e, úrovních. My samozřejmě jak si, si velmi vážíme personálu na nižší úrovni, ale samozřejmě potřebujeme dosáhnout dohody na té nejvyšší ministerské úrovni a proto ta vyjednávání musí pokračovat. Další konference se bude konat eh, v lednu a já si myslím, že opravdu stojí za to se na to dobře připravit. To znamená, pro mě, co se týče hlavně tedy politiky soudržnosti, to dopoledne bylo trošičku méně plné naděje, jak tady zaznělo. Děkuji, pane předsedo. A rád bych se vyjádřil k jinému tématu, a totiž k dnešnímu hlasování. Mám problém s tím, že hlasování bylo stanoveno velice krátkodobě, takže pro mnohé kolegy zde je problém se ho zúčastnit. Neboť každý z nás je ve dvou, třech výborech a máme celou řadu dalších aktivit zde v parlamentu. Například dnes a zítra jsem měla zasedání v Ženevě a kvůli tomu, že se tak rychle změnilo to hlasování, tak jsem musela tuto cestu odříci, což zase znamená náklady pro parlament a pro administrativu a také míst zaměstnanci, kteří to připravovali a kteří by tam bývali jeli se mnou, tak eh, také tam nemohou a bývali by mě doprověny do ženy do VTO. A kvůli této schůzi to celé se nemohou konat, takže já se pro vás prosím, až budeme mít takto důležitá hlasování, a toto je nejdůležitější hlasování letos, plánujme to dlouhodobě, aby to bylo transparentní pro nás, pro poslance. Pro nás je to skutečně nezvladatelná výzva, pokud se něco takto krátkodobě naplánuje a my si musíme vše měnit. Stojí nás to čas, peníze, energii, pouze proto, že hlasování nebylo dobře naplánováno. Proto vás prosím, v budoucnosti plánujte hlasování také s ohledem na nás. My nemáme pouze naši práci ve výboru, ale celou řadu dalších činností, které jsou stejně důležité ale samozřejmě hlasování v rozpočtovém výboru je podle mě nejdůležitější věc celého roku. A proto jsem také svou cestu do Ženevy odřekl, abych zde dnes mohl být. Děkuji. Velice dobře chápu eh, tomu, co, to, co jste řekl a já sám eh, jsem měl obtíže s tím, abychom tedy změnili tady ty časy, ale tradici je, že v pondělí uh, který a ve středu eh, eh, jsou věnovány těmto pracem. Je třeba pochopit, že prakticky tři dny už eh, vlastně během dvou let se snížila doba zkoumání návrhu ze strany zpravodaje a stínových zpravodajů, ale bohužel eh, to svolání eh, dorazilo pozdě a já budu dbát příští rok na to, abychom vám dali daleko dříve vědět. Prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Rád bych dodal k tomu, E, o čem se právě hovořilo, a sice víceletý finanční rámec po roce 2020. Domnívám se, že pro tento výbor pro tento výbor je mimořádně důležité uvědomit si a pochopit, že ačkoliv je to historická příležitost pro Evropskou unii a pro náš rozpočet, Teď v souvislosti s tím, kolik optimismu bychom měli pocitovat po včerejším odpoledním panelu, no já bych tedy nezacházel až tak daleko, my víme, že budeme čelit skutečně těžkým vyjednáváním s radou, protože Eh, je, oni se pouštějí, opouštějí své staré zvyky velice, velice pomalu. A naší povinností eh, tudíž je učinit vše, co bude v našich silách, abychom vypracovali a sformovali stanovisko parlamentu, které bude naprosto jasné. Jinou příležitost mít tomu nebudeme. A eh, to se odrazí v tom stanovisku, na kterém teď pracuji v rámci výboru pro kontrolu rozpočtu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Domnívám se, promiňte, jenom abych to vyjasnil, paní Gardia Zabala a mě jsme nediskutovali o našich dojmech. To je otázka obsahu. Já si myslím, že důležitý je obsah. Byl to skutečný obsah nebo ne? Jsou tady takové první signály toho, že se to obsahu týkalo. Máte naprostou pravdu. To je přesně ta příležitost, kde musíme být velice bedliví. Eh, zda tedy eh, se tady proklamují pouze pozitivní jaksi příspěvky, anebo zda to jde hluboko do obsahu. Ale my jsme včera viděli vážnou, seriózní diskusi o vlastních zdrojích a to je přece významné, ale zároveň je to něco nového, že se diskutuje o těchto vlastních zdrojích. Já chápu tomu, co jste řekl a proto jsem chtěl k tomu připojit ještě můj názor. Děkuji vám mnohokrát. Já už... Takže můžeme-li tedy přistoupit ke vlastním zdrojům to znamená, že by se přestalo hovořit o neto příspěvcích, o neto plácích a o neto příjemcích. A v komunitárním duchu bychom tedy měli eh, se snažit uskutečnit naše ambice. Eh, Spravodajové a koordinátoři se domluvili na eh, nominacích. Jens Geier se stane zpravodajem o agentury a ten připraví naše stanovisko pro výbor Libé týkající se uh, nařízení o bezpečnostní agentuře a příslušném nařízení a zároveň o informačních a komunikačních technologiích. EPP eh, zvolila zpravodaje pro výbor pro rybolov o protokol setting týkající se rybolovných příležitostí. Kromě toho jsme zastavili byly naše téma pro slyšení a cesty. Teď, co se týče slyšení roku 2008, počítáme se slyšením evaluace, vyhodnocení prostředků, které šly do eh, financování migračních toků uvnitř Evropské unie. Další slyšení externí aspekty migrace, včetně svěřeneckých externích fondů. Třetí slyšení eh, budoucnost přípravných akcí pro výzkum v oblasti obrany, zdroje čerstvých peněz pro společnou politiku obrany a čtvrté téma rozpočet Evropské unie a dohoda z Paříže o klimatu. Naši koordinátoři Zároveň eh, také se domluvili na misích, které provedeme První bude do Irské republiky v zeleném únorovém týdnu. Poté v zeleném týdnu v Dubnu se uskuteční cesta delegace do Moldavska a v květnu do Španělska, do Baskicka, abychom viděli, jak se tam investuje evropskými fondy a v červnu Izrael a Palestína. E, výbor pro rozpočet zároveň se organizuje v roce 2018 ateliér o rozpočtových aspektech týkající se eurozóny. Co je teď eurozónou, o čím by se měla stát, protože soubor pladeb Evropské unie e, Protože tady máme e, jiné země, které by se chtěly stát členy eurozóny. Potom se budeme věnovat přípravě čtyř studií. Za prvé uskutečňování z politiky soudržnosti, druhá studie eh, pro identifikaci úlohů, které by se týkaly výdajů na obranu Třetí eh, se týká RALů, RAL, a čtvrtá studie identifikování možných finančních zdrojů pro rozpočet Evropské unie z jiných než vlastních zdrojů, jako například vízové otázky, protože tady by příjemci mohli také přispět do rozpočtu Evropské unie. Tolik tedy informace, které jsem vám chtěl dát na vědomí. Eh, obdrželi jste protokol, zápis tedy z našeho bývalého eh, předchozího zasedání. Máte nějaké připomínky? Není-li tomu tak, považuji tento zápis za schválený. A teď budeme hovořit o práci, kterou vykonáváme společně s výborem pro kontrolu rozpočtu. A sice jedná se o vývoj, o tom, jak pokračuje třístrané jednání pro usnadnění a zjednodušení postupu finančního nařízení. Takže přejeli si paní předsedkyně, paní Gresle, mohla by si teď, mohla by se teď chopit slova a pan kolega se k ní potom připojí. A když se podíváme, mohla by nám také říci na to, jakým způsobem se prováděla kontrola využívání finančních prostředků, čili jak vypadá pedagogika, která eh, vyplývá z kontrol přímo na místě. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Třetí schůze opět čtyři hodiny. Probrali jsme další 23 článků. 60 až 84. Dále jsme dokončili 64 až 67 tyto články. Eh, to se týkalo PPP, eh, tedy partnerství soukromého a veřejného sektoru. Ne, dokázali jsme se shodnout na sdílené zprávy prostředků, tím mám na mysli zejména spolupráci s EPO, národní prohlášení a kombinace prostředků z regionální politiky a financování z fondu EFSI. Single set of rules, o tom jsme hovořili, to je tedy kombinace různých podpůrných programů v oblasti regionální politiky v členských státech. Na tomto jsme se opětovně bohužel nedokázali do, dohodnout. Dále otázka, kdo může zakládat něm evropské úřady. Také jsme se nedohodli e, výkonné agentury a prohlášení o finančních zájmech. I toto je stále otevřeno také otázka rámcového finančního nařízení pro agentury, zejména externí audit agentur. Dále jsme probrali Článek 73 je to otevření té implementace performance. Pro nás je to velice důležité. Výkonnost, orientace na výkonnost a musí se to nějakým způsobem odrazit v hodnocení programů. Co se týče také několika článků, to je otázka eh, schnutí panelu pro finanční nesrovnalosti a disciplinární opatření. Další dialog se bude konat příští čtvrtek ve Štrasburku. Začneme od samého začátku, neboť veškeré otevřené body chceme probrat. To je článek 1 až 84. Chceme to probrat, dokud to máme ještě v paměti. Do října máme další dva trialogy a další dva trialogy na začátkem listopadu se momentálně ještě plánují. Budeme muset bohužel jeden termín odříci, protože nám to koliduje s jiným termínem a snažíme se to záležitost dokončit co možná nejdříve. Děkuji všem, kteří sledují tato vyjednávání. Před námi je ještě velký kus práce, ale hlavně je, aby jsme nějakým způsobem pokročili. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Merci. Děkuji. Pan Ashworth. Uh, Děkuji, pane předsedo. Velmi krátce doplním svou spoluzpravodajku. Pouze proto, abych vás upozornil na to, že ten jaksi původní cíl bylo celý tento dokument dokončit, zakončit na konci podzimu tohoto roku, ale jak jste již slyšeli, tak ta vyjednávání doposovat netrvala více jak 12 hodin, to znamená tři trialogy, to znamená ještě opravdu nejsme vůbec ani za polovinou celého toho vyjednávání. V tuto chvíli už jsme identifikovali spoustu těch bodů, na kterých, jsme se, na kterých se nám nepodařilo shodnout, to znamená, čeká nás ještě poměrně dlouhá cesta. Kromě toho je tady ještě spousta věcí, které jsme v rámci toho prvního kola ještě vůbec ani nezmínili. Toho času je opravdu velmi málo a je naprosto nemožné, abychom tu práci zakončili na konci tohoto podzimu. E, I Přesto mohu říci, že té, toho času a energie, které investujeme do vyjednávání, je samozřejmě velmi mnoho a děkuji také panu předsedovi za to, že nám poskytuje tolik e, podpory a doufám, že trošičku pokročíme v příštím týdnu. Děkuji mnohokrát, ale možná, že by stínoví zpravodajové si přáli k tomu něco připojit? Ne? Dobře, v tom případě přicházíme k dalšímu bodu. Děkuji paní kolegyni Gresle a Richardu Ašvortovi a dám slovo Monice Holmajorové o politice v oblasti nemovitostí. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejdříve krátká informace, dříve než potom později v rámci hlasování budeme rozhodovat. Je tady projekt budovy, který byl zatím ohlášen, ale nemáme k němu žádné bližší informace. Jedná se o informační kancelář Evropského parlamentu a Evropské komise v Paříži. Na jaře 2018 má dojít k přestěhování do nové budovy, což je v Paříži vždy velice, velice cenově výhodné. A to poté, co vyprší aktuální nájemní smlouva. Důvod přestěhování je to, že současné prostory nejsou do, dostačující z bezpečnostního hledovka a dále je třeba také zrenovovat. A navzory tomu, že ta šetření na trhu proběhlo čas, eh, jaksi včasně, zatím ještě není nalezena vhodná budova pro přestěhování, proto se bylo rozhodnuto, že se nejdříve bude hledat přechodná budova a dále budeme hledat, dále se bude hledat nějaká trvalá budova. To jsou informace, které máme k dispozici. Obdržíme ještě přesnější informace a to i hned, jak budou k dispozici bližší údaje. Děkuji. Děkuji za to, že jste nás informovala o tomto tématu a o upřesnění těch informací, které jste nám dala. Má k tomu někdo nějaké otázky týkající se toho návrhu přemístění delegace Evropské v Paříži? Není, takže můžeme přistoupit k hlasování. A rád bych, abyste si připravili vaše volební karty pro elektronické hlasování a abychom zkusili, zda vše výborně funguje. Takže do, můžeme považovat hlasování za zahájené. Máme tady 31 potenciálních, potenciálních hlasujících. 33, 34, 35. No, čili náš hlavní zpravodaj nemá hlasovací kartu. Říká hmm, Čili tři eh, se nevyjádřili z těch, co mají hlasovací kartičky, ale jsou známí. Takže ukončuji hlasování. Chybí nám dva hlasy, no to je škoda. Co se týče oddílu 3 rozpočtu 2017, máte tady nějakou žádost o transfery, pane Gajere? Ne? Ne? Co se týče dalších sekcí, pan Tahant, náš zpravodaj. Máte slovo. Um, thank you, Mr. President. Perhaps... Uh, Děkuji, pane předsedo. Možná, abychom trošičku ušetřili čas, já jsem vlastně nechtěla hovořit, protože to vysvětlení těch převodů bylo poskytnuto všem. A věřte mi, že jsem jednal s těmi, kteří si vyžádali tyto převody a i přesto, že jsem byl dost skeptický, tak mě vlastně přesvědčili. Děkuji vám za tuto lakonickou syntézu. To znamená, že tady máme teď čtyři převody a jednu modifikaci organigramu, pakliže se nikdo nevysloví pro hlasování, tak považuji toto za schválené naším výborem stejně tak jako modifikaci organigramu. A teď se dostaneme do politiky nemovitostí a dám slovo opět Monice Holmajer, aby nám představila své stanovisko pro získání vašich hlasů. Also Anna... Nejdříve zcela stručně představím projekt komise v, v Luxemburku, který bych ráda ještě odložila pro, na dva týdny, abychom si vyžádali doplňující otázky. Je to projekt budov, který je výsledek problému a totiž tohoto v roce 2014 jsme museli budovu velice rychle opustit kvůli asbestu. Bylo tam velké, velmi silně zatížení asbestem a bylo nám to, eh, bylo to tedy nutné. Pak jsme si pronajali přechodné prostory v budově Drospach a v dalších jiných budovách. A původně v budově Jean Monnet jsme měli tuto situaci. Celkově to bylo 10 800 metrů čtvereční byl, a sklady asi 6 500 metrů čtvereční. Problémy má, máme momentálně jsou přechodnou situaci, protože e, ty skladovací prostory nestačí, některých díle, některé díly musely být zavřeny, zrušeny, nebo práce probíhají s, s požděním a menším objemu a částečně se musí odmítat eh, žádosti o provedení prací nebo odkládat. Mám několik otázek na komisi v této souvislosti. Ráda bych, aby mi je komise, proto bych tedy ráda, aby se to odložilo do naší další schůze. Některé skladovací kontejnery máme, ale předměty nejsou přístupné. Platíme za to měsíčně více než 600 euro a například personál OEL z důvody odpovědnosti nesmí využívat eh, vybavení parlamentu. Proto pokud tomu to tak je, tak bychom to měli měnit, měli bychom nějak eh, jinak upravit tu odpovědnost. Není smysluplné, abychom měli nějaké vybavení dvakrát. Proč nemůže jedna instituce používat vybavení druhé instituce? Podle mne to není zrovna vhodná situace. A dále společné eh, i to nařízení, že interní a externí benzola nemůže být současně ve stejných prostorách, že kvůli tomu si musíme pronajímat další prostory, to také nechápu. Některé body jsou kritické, vyšší doklady na náklad, na dopravu, vyšší doklady na personál. Ní si chceme pronajmout další budovu, ale ta cena za to nájemné v ne naší části je mnohem vyšší než ve zbytku budovy. Snaží se nám to nějak vysvětlit a prodat tak, že nám započítávají pouze ten čistý náklad a ne ty náklady na přestavbu, ale právě ta přestavba vede k tomu, že ten, ta konečná cena je vlastně dvakrát tak vyšší než normální nájemní cena. Proto vás prosím, abychom toto téma ještě o dva týdny odložili, protože si chci vyžádat dodatečné informace od komise. Jinak navrhuji, že bychom mohli mít stanovisko, pokud ne, pokud nám komise dá uspokojivou odpověď, tak to můžeme eh, mm, si příště tedy rozhodnout, takže se s tím nebudeme zabývat dál. Ale já musím říct, že ta cena, která je více než 2,5 násobek nové ceny, mně se to zdá příliš vysoké na tu přechodnou dobu. Dále kdy ta druhá budova komise je neproblematická, je to komise CDMA a B28. Nebudu zacházet do detailů. Ta jedna bodová, eh, tu jsme si pronali v roce 2004, tu druhou v roce 2006. U té druhé doby je to velice pozitivní. Místo 5,9 milionů budeme v budoucnosti platit 4,3 miliony, tedy jen, o více než 1,5 milionu méně v jedné budově ročně, to je více než 626 a v té druhé budově jsme to snížili ze 4,1 milionů na 3,1 milionů, tedy minus 24 To eh, my jako rozpočtový výbor vítáme, neboť tady skutečně máme efektivitu nákladů. Proto vás prosím, abyste podpořili obě dvě budovy. Máte nějaké otázky nebo připomínky? Takže co se týče nemovitosti v Lucembursku, to odložíme o dva týdny. A co se týče nemovitostí v Bruselu, Rue de Champs, Demas a, a ulice Beliar, tady máme příznivé stanovisko zpravodajky, protože tady dochází k úsporám. Takže kdo je pro? Prosím, zdvihněte ruku. Kdo je pro, ještě jednou, pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Zdržel se? Takže schváleno. Mikrofon, bohužel, neslyšíme. Pan předseda hovoří bez mikrofonu. Examen. Takže E, teď budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích týkající se rozpočtu Evropské unie na rok 2018. Rád bych ještě jednou zdůraznil význam tohoto zasedání a když nestihneme eh, odhlasovat, eh, odhlasovat všechno během dnešního dne, budeme pokračovat zítra dopoledne. Jedná se o to, abychom hlasovali o více než dvou tisících pozměňovacích návrzích předložených, eh, pozměňovacích návrhů, které předložily různé výbory a také jednotliví poslanci zpravodajové budou vést naše práce intenzivním, pardon, vedli naše práce intenzivním způsobem a já bych jim velice rád poděkoval, protože mají za sebou opravdu velice svízelnou několika měsící práci před tím, než došlo ke schválení celé řady rezolucí usnesení a zejména děkuji za intenzivní práci v posledních týdnech, kdy přes, se zaobírali eh, přeskumem pozměňovacích návrhů a vypracovávali návrhy kompromisní, což je vždy velice choulostivá a pracná záležitost. Takže teď budeme hlasovat o následujících oddílech. Ehm, dnes odpoledne budeme hlasovat o oddílu 3, což je rozpočet komise eh, administrativní eh, údaje, potom agentury, potom budeme hlasovat o eh, Eh, v rubrice 1a, 1, 2, 1, 3, 1, 4 a potom o speciálních nástrojích a když nám to čas umožní, možná budeme hlasovat i o pilotních projektech a přípravných akcích. Mm, eh, ta to zasedání bude trvat do 18.30. Zítra ráno bychom uzavřeli hlasování o oddílu 3, o tom, co tedy nestihneme odhlasovat dnes eh, odpoledne, týkající se pladeb. A potom budeme hlasovat o dalších oddílech eh, až přejdeme k jedničce, což je rozpočet parlamentu. Ale než začneme hlasovat Eh, rád bych se obrátil na naše zpravodaje, aby mm, učinili úvod, či se vyjádřili k duchu, kterým se vedli při vypracování kompromisních návrhů. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. V první řadě bych rád poděkoval všem kolegům, se kterými jsme velmi úzce spolupracovali průběhu posledních několika týdnů. Stínoví zpravodové různých politických skupin, jejich asistenti, samozřejmě také personál ehm, z politických skupin a také sekretariáty výborů byly pro nás celá stěžení pro to, abychom vám dnes mohli představit tento balíček, který podle mého názoru opravdu plní politické priority Evropského parlamentu, tak jak si je nastavil na začátku tohoto roku a kromě toho také plní očekávání, která podle podle nás jsou opravdu také u občanů Evropské unie v naší práci. To znamená, co tento balíček všechno obsahuje. V první řadě samozřejmě tady využíváme ta ustanovení týkající se flexibility, eh, která nám také poskytuje ten víceletý finanční rámec a to s cílem samozřejmě financovat ty politické priority, jak jsem ji zmínil na samém začátku. E, samozřejmě, že zamítáme ty škrty, které navrhuje komise, škrty pro rozpočet, protože pokud bychom tyto škrty ze strany rady také přijali, tak bychom měli daleko méně peněz na e, výzkum, e, vědu, malé a střední podniky, infrastrukturu, všechny věci, které jsou pro nás jako Evropu stěžení, přesně pro ty oblasti, kde vznikají nová pracovní místa. To znamená, si myslím, že by to všechno vedlo ke slabší slabší unii, eh, ke slabšímu eh, rozpočtu a slabší EU celkově. To znamená, nesouhlasíme s žádnými škrty ze strany eh, rady. Hlavně tedy ty škrty, které se týkají inovace a vědy, to je naprosto nepřijatelné, protože tady jde o finanční prostředky, na které jsou kladeny velké požadavky a které jsou stěžení. Za druhé, Evropská komise navrhuje podstatě ten um, European Solidarity Corps, který by měl fungovat už od příštího roku. Já si myslím, že to je samozřejmě dobrý projekt, ale co se týče toho legislativního postupu, který ještě nebyl ukončen, tak v podstatě nemůžeme s ním vůbec nějakým způsobem eh, počítat. A to je, proč se vlastně tady o těch škrtech bavit eh, můžeme. To znamená všechno, co se týče toho Evropského sboru Solidarity bez legislativního právního základu ještě nejde. Takže to byly vlastně ty, ty ten, ten jaksi obecný přístup. Kromě toho také chceme, e, nesouhlasíme a zamítáme všechny škrty týkající se EFSI a teď ještě velmi e, stručně vše, co se týče těch okruhů. E, okruh 1a. E, tady my vlastně chceme 143 milionů navýšení, to znamená o trošičku více, e, jak tam marže okruhu 1. A ehm, my samozřejmě chceme zajistit financování pro výzkum a vědu a inovace. My jsme opravdu velmi zodpovědní. Hovoříme tady o 22 milionech pro COSME, 52 pro Evropský výbor pro věce, 10 pro ten nástroj a potom samozřejmě také Marie Curie, 32 milionů pro Erasmus a 8 milionů euro pro speciální eh, akce. Co se týče 1B okruhu, tak o tom jsme už hodně hovořili a hovořili jsme samozřejmě o iniciativě pro zaměstnávání mladých, což je samozřejmě iniciativa, která je velmi vysoká, protože nezaměstnanost mladých v Evropě je stále ještě vysoká. A hovoříme o 232 milionech 233 milionech eh, euro, což je samozřejmě pořád ještě nedostatečná částka pro tuto iniciativu. Eh, tady my žádáme 600 milionů euro pro tuto iniciativu. Co se týče okruhu 2, tak my tady navrhujeme opravdu omezené stromy, stropy, hlavně co se týče klimatických změn a na ně napojený záležitosti 21 milionů a 60 milionů pro mlékárenský průmysl a pro uskladňování mlékárenských projektů a 52 milionů pro mladé zemědělce, protože my samozřejmě mladým lidem v Evropě, kteří pracují v zemědělství chceme dát více příležitostí, to znamená mladí zemědělci, to znamená více pracovního místa. Co se týče migrace a bezpečnosti, eh, migrační krize, to jsou samozřejmě i nadále politické priority Evropského parlamentu a to je také to, proč se díváme mm, více soustředěně na okruh 3. Tady musíme opravdu eh, mm, jednat velmi spolehlivě. My jsme se rozhodli podpořit evropské agentury, které pracují v této oblasti tam, kde je to třeba. Prostřednictvím alokace prostředků těmto agenturám eh, v podstatě můžeme zajistit jejich vyšší efektivnost. To znamená, že tady hovoříme pouze o velmi omezených navýšených prostředcích. Europol 10, eh, SEPOL 3,3, eh, Eurojust 3,2 milionů. To znamená, my tady vysíláme zcela jasný signál eh, v tom smyslu, že chceme udělat něco s migrační krizí. My navyšujeme také eh, další fondy, které se týkají právě vnější bezpečnosti. Jsou to prostředky ve výši 20 a 15 milionů, kromě toho také 21 milionů na kulturu a evropské občanství okruh 4. Jak jistě víte, tady je třeba ještě pořád přijmout velmi důležité rozhodnutí, které se týká právě toho uprchlického zařízení řešení pro Turecko. Tady ještě stále nevíme, zda tedy to nakonec eh, bude prospívat ta myšlenka, či ne, to konečné rozhodnutí ještě nebylo eh, přijato, ale i přesto, eh, i přes tuto nejistotu musíme i nadále pracovat a to samozřejmě velmi zodpovědně a spolehlivě. To znamená, že tady nesmíme překračovat i marže pro okruh 4, je třeba zůstat v těch navrhovaných stropech a my tady hovoříme o 120 milionech eh, euro na jižní eh, partnerství, což je vlastně oblast, eh, ze které je vyvíjen právě největší tlak, 25 milionů euro, euro na východní partnerství a 35 milionů euro pro oblast Balkánu, také proto, abychom byli schopni trošičku se podpořit stabilitu v tomto regionu. A Tady samozřejmě hovoříme i o Erasmu okruhu 4, 26 milionů a také turecko-kyperská komunita by měla dostat z evropského rozpočtu dalších 10 milionů euro. To je přesně to, co nabízíme. 25 pro DCI, 28 milionů pro humanitární pomoc. A také jsme eh, hovořili mezi zpravodaje o tom, že potřebujeme také se rozhodnout o tom, jaké finanční zdroje tedy půjdou do Turecka. A my jsme se rozhodli, že se budeme držet eh, odborných eh, rád našich odborníků na vnější vztahy. To znamená, že tady musíme podpořit politické reformy v Turecku, ale i tady je třeba učinit určité škrty s ohledem na tu stávající situaci. My si nemyslíme, že Turecko se z politické perspektivy ubírá směrem k plnění evropských standardů a proto jsme se rozhodli právě tady tuto linii snížit o 50 milionů euro a hovořit o dalších 30 milionech eurech jako rezervy, protože my samozřejmě doufáme, že se situace eh, změní v pozitivním slova smyslu. Myslím si, že tady ten signál v každém případě vysíláme, to znamená, že tady pro lidská práva, pro svobodu vyjadřování, pro základní lidská práva prostě budou k dispozici eh, ve chvíli, kdy to bude možné tam také investovat. Co se týče těch dalších agentur, tak my vlastně navrhujeme pouze velmi mírné eh, změny. Samozřejmě pokud nejde tedy o agentury vnitra, takže co se týče ECA a CERT 5,5 eh, milionů euro, to vychází z té nové legislativy a oni vlastně dostali v tuto chvíli navýšené kompetence ACER. Takže pane předsedo, tohle je vlastně za jednotlivé okruhy No, v podstatě je stručně řečeno všechno. My tady v tuto chvíli potřebujeme samozřejmě eh, souhlas nebo názor Evropského parlamentu, eh, tak abychom také mohli počítat se odsouhlasením v rámci následujícího plenárního zasedání. Máme tady také přípravné akce a my jsme také dali dohromady balíček, který samozřejmě odráží priority politických skupin a myslím také, že to odráží eh, také názor výboru. Já vám v tuto chvíli velmi děkuji, velmi se těším na společné hlasování a děkuji všem kolegům, kteří v posledních eh, dvou týdnech s námi velmi úzce spolupracovali. Myslím si, že se nám podařilo odvést velmi dobrou práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Vy jste skutečně znásobili své snahy. Děkuji mnohokrát také za vaše vysvětlení k hlasování, které vyjádříme. Pan Ashworth k dalším eh, oddílům, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat samozřejmě všem kolegům z výboru, chci poděkovat stínovým zpravodajům, jejich personálu, jejich asistentům za opravdu velmi tvrdou práci a za velmi přátelského ducha, v, se kterým jsme spolupracovali. Samozřejmě najít tu správnou rovnáhu není nikdy jednoduché mezi těmi různými oddíly. A chci vám říct, že jsme začali eh, v Dubnu a v Dubnu jsme říkali, nebo hovořili jsme o navýšení rozpočtu o 2,3 a s ohledem tedy na inflaci jsem si myslel, že to je v podstatě rozumné stanovisko a proto jsem tehdy doporučoval tomuto výboru, že toto by mělo být vnímáno jako referenční hodnota také pro ostatní instituce. Nicméně, Eh, já jsem to eh, samozřejmě takto řekl, nicméně jsem identifikoval tři instituce, které mají opravdu opravněné další požadavky, které jsou opravdu nezbytné a důležité. A i z toho důvodu jsem tady alokoval v podstatě ještě další zdroje. Jde o Evropský soudní dvůr, tady je třeba zajistit vyšší úroveň bezpečnosti a jde tady také o prostředky na překlad, ale co se týče ESVČ, tak já jsem v podstatě chtěl podpořit priority, které také vychází z Evropského parlamentu a které chtějí podpořit strategické komunikační eh, zdroje a kanály. Mé návrhy nicméně se snaží držet eh, a drží se rozpočtové disciplíny, to znamená, že se snaží jak si eh, ty, eh, ty úspory najít někde jinde, to znamená, že se nám podařilo opravdu držet se těch 2,3%. Podařilo se mi také identifikovat dva výbory, u nich lze tedy v podstatě nastavit takzvané zmrazení a když už o tom hovořím, hovořím o Evropském účetním dvoru a musím říct, že tady v tom hlasovacím seznamu je taková malá chyba, protože tady budeme hlasovat pouze jednou o těch třech milionech dodatečných zdrojů. Abych, a také bych eh, rád eh, řekl, že jsem se držel opravdu toho tradičního protokolu a gentlemanskou eh, dohodu chci také dodržovat. To znamená, že si chci tady i držet návrhu dalších institucí. Samozřejmě chci také chránit instituci ombudsmana, před dalšími škrty a také E, instituci, evropskou instituci, která dohlíží na e, ochranu lidských, tedy, pardon, osobních údajů. Chci také říci, že e, mé návrhy jsou kompromisními návrhy. Já jsem se snažil co nejvíce v podstatě zohlednit názory ostatních politických skupin a výborů. A proto bych i z tohoto důvodu ještě jednou poděkoval všem politickým skupinám a výborům za jejich návrhy, za spolupráci a já opravdu doufám a vím, věřím v to, že tento návrh je velmi zodpovědný a vyrovnaný. Děkuji. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji i stínovým zpravodajům, děkuji za veškerou práci, ke které se teď budeme moci vyslovit vyjádřením našeho hlasování, vy naším hlasováním. A tedy začneme Zahájíme hlasování a nejprve budeme hlasovat o oddílu 3, týkající se okruhu 5, týkající se rozpočtu komise. Máme tady dva podbloky. Ten první, který máte rozebrán v příloze A. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Kdo se zdržel? přijato. Druhý podblok, který je vysvětlen v příloze tabulce 2 pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní máme před sebou oddělené hlasování týkající se OLAFu. První hlasování položka 21008. Kdo je pro? kdo je proti. A to tedy ověříme. Zahojí elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Zdá se, že ne. Dva hlasy nám chybí. Já jsem hlasoval. Dobře, ukončuji hlasování. Přijato jeden hlas, pardon, 13 hlasů proti, dva, dva se zdrželi. E, takže první výhrada, první rezerva pro OLAF. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Druhá rezerva týkající se platů pro členy e, komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že to bylo odmítnuto, ale radši to ověříme. Takže zahajuji elektronické hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 46 hlasů proti. Pro. A teď, co se týče speciálních poradců, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Tři připomínky 0401 0402, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá týkající se Evropského veřejného prostoru. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. A třetí 25.01.02.13. Kdo je pro? Proti a zdržel se. Takže e, tato připomínka byla zamítnuta. Nous en venons aux agences. Teď přecházíme k agenturám. Máme tady tři podbloky. Ten první se týká přílohy tabulka 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhý podblok. Příloha tabulka 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Třetí podblok to je tabulka 3 v příloze, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel, přijato. A teď přistoupíme k oddělenému hlasování. A máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů. 030411 začíná a končí 040314. A tedy buď eh, se jedná o návrh snížení prostředků nebo škrtnutí a pr- mm, zpravodé proti. Domníváte se, že bychom se mohli vyslovit v bloku eh, k těmto 20 pozměňovacím návrhům? Nikdo není proti? Eh, kdo chce hlasovat o těchto pozměňovacích návrhách v bloku? Kdo chce hlasovat o těchto pozměňovacích návrhcích v bloku? Dobře, tak je to rozhodnuto, hlasujeme v bloku. Ti, kdo budou pro, tak zdvihnou ruce teď, prosím. Kdo je proti? Zdržel se, takže tyto pozměňovací návrhy jsou odmítnuty. A teď se dostaneme k tady připomínkám. Ta první eh, nemůže být předmětem hlasování druhá 330207 Evropský ústav pro eh, genderovou rovnost. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Přijato. A teď 330304 eh, eh, justiční spolupráce Eurojust. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď se dostáváme k odkruhu 1a. Un premier sous-bloc takže e, máme tady první podblok e, týkající se rozpo, návrhu rozpočtu pro, proti, e, zdržel se, schváleno. Druhý podblok týkající se Sboru Evropské solidarity. To je v příloze tabulka 2. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Třetí podblok, příloha tabulka 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. E, čtvrtý podblok, to je nad rámec rozpočtu. Podívejte se na přílohu tabulka 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A pátý podblok, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Teď budeme hlasovat eh, odděleným hlasováním. Dostáváme se k řadě pozměňovacích návrhů týkající se od položky od 010405, 010406, 010407. Vlastně souhlasíte, aby to bylo unblock? Nemáte žádné námitky? Kdo je pro schvalování těchto, pozměň, schvalování těchto pozměňovacích návrhů unblock? Kdo je proti? Zdržel se? Takže zamítnuto. A teď tu máme kompromisní návrh 020201, kompromisní návrh týkající se podbloku 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? A přijato. Pozměňovací návrh GUE padá. 0203 který chce vyškrtnout tuto položku, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Zamítnuto. 0204 0203, kompromis týkající se pod bloku 3. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh GUE odpadá. 04030101. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. A poté ty čtyři následující pozměňovací návrhy týkající se 0403, a 0107. Tady to můžeme hlasovat v bloku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, takže zamítnuto. 04030108, kompromisní návrh pod bloku 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Eh, GUE 7203 odpadá. 0403 mikrofinancování a sociální podnikání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 08, kompromisní návrh pod bloku 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh GUE 7033 odpadá. Kompromisní návrh k bloku 3 08020302. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, schváleno. Pozměňovací návrh 7034 GUE odpadá. 080206, kompromisní návrh týkající se podbloku 3. E, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 7030 EGU odpadá. Euroatom, energetické fuzi 08030101. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, zamítnuto. Eh, k, blok, bod bloku 1, 120201, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh GUE 7039 odpadá. 130312. To je nad rámec návrhu rozpočtu pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale to ověříme. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 23 hlasy proti 13 pro 13 nebo 301 který se týká mm, prostředků, DEPRO pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh GUE 7045 odpadá 150202 v bloku. Kdo je pro? 15.02.02 a 15.02.03 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 18.05.03.01 kompromisní návrh pod bloku 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, čili přijato GUE 7259 odpadá. A teď máme nové položky, které byly vytvořeny, ale které by mohly být předmětem hlasování unlock od 01.02.06 až 24.02.52. Nemáte-li námitky, navrhuji, abychom to odhlasovali unblock. Kdo je pro, zdvihněte ruku. Kdo je proti, zdvihněte ruku, zdržel se. Takže zamítnuto. A teď eh, k rezervám 12.02.03 dva pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh zelených 84, 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ekon 66, 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď k poznámkám 02, 02, 01. První pozměňovací návrh který mění název položky, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Další návrh týkající se eh, mikro a malých podniků, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A poté týkající se malých a středně velkých podniků, kdo je pro, k S, kdo je pro, k malým a středně velkých podniků. Pane zpravodaj, kdo je proti? Je to IMKO 6650. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 020301. A to se e, týká nástrojů jednotného trhu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Vývoj inter, interního vnitřního trhu zboží a služeb. Badže 4520. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Přijato. Báč 4521 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 020304 IMKO 6652 pro. Proti zdržel se, přijato 0204 0203, FAM 6401 pro, proti, zdržel se, přijato 0403 0105, zeleň 8451, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 06020101, Tran 5580, zelení 8471, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Trán 55, 81, hlavní 84, 70, kdo je pro, zdržel se, pardon, proti, zdržel se, zamítnuto. 06, 02, 01, 02, 84, 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 08, výzkum a inovace, badě 45, 22 pro, proti zdržel se, zamítnuto. 08020202, FAM 6402 pro, proti, zdržel se, přijato. 08020302, NV 5412 pro, proti, zdržel se, tak to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 ku 15. 15 01 dva pozměňovací návrhy ku 61 47 a verze 8455 pro. Takže já jsem přeskočil jednu položku, omlouvá se pan předseda a vrátí se ke 13.03.12. Member 9002, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 15.02.01.01. To je to kult a ver, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 15.02.01.02, 61.48 pro proti, zdržel se, přijato. Ver, eh, integrační strategie, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 33020301 právo společnosti, tři pozměňovací návrhy stejného eh, tématu pro, proti, zdržet se, přijato. Teď budeme hlasovat o rozpočty týkající se okruhu 1b. Máme tady jeden podblok, abychom šli pod návrh rozpočtu. Naleznete to v příloze tabulku 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď přecházíme k oddělenému hlasování. Máme tady 13 eh, pozměňovacích návrhů, které chtějí eh, vymazat anebo snížit prostředky v rámci návrhu rozpočtu máme 040260 až k 130801. Eh, chce pro, abychom hlasovali jen blok? Ano, vyhovuje vám to, takže kdo je pro, prosím zdvihněte ruku. Kdo jsou proti? Zdržel se? Takže zamítnuto. Teď budeme hlasovat eh, o nové položce 040221 s pozměňovacím návrhem MEMB 9000. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 13.03.69 dvě, dva pozměňovací návrhy 83.50 a 45.19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď tady máme řadu pozměňovacích návrhů týkající se stejné logiky pro přijetí eh, eh, rep a relokalizace uprchlíků a integrace Romů eh, s rezervami o 10 a 5 Myslíte si, že bychom teď mohli, teď se eh, zeptám paní Gresle, můžeme to odhlasovat v bloku, prosím pěkně? Souhlasíte? Dobře. Děkuji vám, že souhlasíte, takže kdo je pro tyto rezervu, zdvihněte ruku. Kdo jsou proti? Zdržel se? Takže tyto pozměňovací návrhy o rezervách byly zamítnuty. A teď připomínkám 040260, první bač 4628, paní Gresle, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. BA 4552, Gardia Sabal pro. Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 040261, BA 4631, paní Kresle, kdo je proti? <laughs> Kdo se zdržel, je to zamítnuto. 0402 paní Kardia Zabal, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 62 ba 60, 46 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ba 45 53, paní Gardia Sabal, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 0402 64 GUE 7011 BAT 46 67 Viegas++. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 040601 GUE 7015 BAT 46 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. SAD 7707 Poverty Focus, eh, kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se přijato. 13.03.17, eh, to se týká Evropského regionálního fondu, MEMB 9001, eh, do Good Friday Agreement. Pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 13.03.60, BAT 46.01, a to je ubytovávání těch, kteří hledají za ním. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. BA 4602, New UNESCO Sites Pro, proti, zdržel se, přijato. Chcete to ověřit? Dobře. Takže 13 Ba 4602 ověřujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 hlasy. 16 bylo pro. 13.03.61, badže 46.03. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuta. BA 4604 New UNESCO Sites Pro. Proti. Zdržel se. Myslím, že to bylo schváleno, ale raději to ověříme. Zahoji hlasování. Hlasovali jste všichni, ukončuji hlasování. EPP. E odpuste, ale je potřeba, aby někdo EPP se zřekl hlasování. Máme, i nás 37, je to dobré, takže schváleno 20 proti 16. E, teď jdeme k 13.03.62, Badě 46.05 paní Gresle, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto případě 4606 paní Greslení UNESCO Sites pro. Proti schváleno. 13.04.62, 46.07, paní Gresle pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď se vyslovíme Čili budeme hlasovat o okruhu 2, první podblok týkající se prostředků a je to v tabulce 1 v příloze pro, proti, zdržel se, přijato. Druhý podblok, který jde nad rámec návrhu rozpočtu, zase je to v tabulce 2 příloze pro, proti, zdržel se, přijato. 0502 0599 GUE 7079, kdo je pro? Ne, tady nemůžeme hlasovat v bloku, protože to je nad rámec prostředků. Já bych navrhovala hlasovat pod uh, úrovní prostředku, takže 0502 0599 pro proti, zdržel se zamítnuto. A teď v bloku 05020908 až k 130802. Kdo z vás je pro tyto pozměňovací návrhy, zvedněte ruku, prosím. Proti? Zdržel se? Zamítnuto položka 340202 a kompromisní pozměňovací návrh týkající se podbloku 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? GUE 7068 odpadá. Nebo padá. A teď nová položka 050460 05 GUE 70 75 2 406 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 070208 Evropský fond pro přizpůsobení se na ostrovech GUE 7090 24705 Nová položka. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. 0702-08 GUE 7032 BAT 4704 pro. Proti zdržel se zamítnuto. A teď připomínky. Položka 05020599 GUE 79 4077 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 0502-0803 AGRI 6212 pro proti, zdržel se, přijato. 05, 02, 11, 99, 42, 43 pro. Proti. Není to úplně jasné, takže toto ověříme. Zahoji hlasování. Čili 05, 02, 11, 42, 43 bač. Hlasovali jste všichni? Chybí nám jeden hlas. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 24 hlasy proti 11. Děkuji. 05030101 mm, Single Payment Scheme EFDD 8605. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 0503010 To je Basic Payment Scheme EFDD 8610. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 0504601 BA 4600. Kdo je pro? Tak kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A teď se dostáváme k okruhu 3, první podblok to se, máte to v eh, příloze, jedná se teď o první tabulku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, druhý podblok týkající se návrhu rozpočtu nad rámec, teda tabulka 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Máme oddělené hlasování a máme tady položky 16,03,02,03 až 20, až eh, Myslím si, že tady to bychom mohli odhlasovat v bloku. Eh, prosím, zdvihněte ruce, kdo je pro, eh, kdo je proti, zdvihněte ruku. A kdo se zdržel? Takže zamítnuto. Teď jdeme ke 23.03.01.01 kompromisní návrh pod bloku 2 týkající se okruhu 1 a pro, proti. Zdržel se přijato a e, pozdějovací návrh je 7057 padá. Hlasování, oddělené hlasování pro nové položky pro 18.02.01.04 SAD 7661, Libe 6037, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A teď tady máme AMIF 18.03.01.01, 18.03.01.04, pozměňovací návrhy LIBE 6055, SAD 7658, LIBE 6056, SAD 7659. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. Položka 33020101 a 33020102 pozměňovací návrh FAM 6406. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Připomínky 090501, pozměňovací návrh kultury 51, 46, 76, 51, zelení 74, 58 pro. Proti, zdržel se, přijato. 090505, pozměňovací návrh ústní pana zpravodaje o pozměňovacím návrhu BA 4617. to je pro? Proti zdržel se, je to přijato. 15.04.02, kult 61, 50, 10, 52, zelení 84, 57 pro, proti. Zdržel se přijato. 16.03.01.03, bač 46, 19, kdo je pro, proti zdržel se přijato, 16.03.01.04 a v 67.39, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 16.03.04 kul 66.11 pro, proti, zdržel se přijato, 17.04.02 badže 47.56 guje 70.54 pro, proti, zdržel se, přijato. 17.04.04. První pozměňovací návrh NV 5405. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato, to znamená pozměňovací návrh GUE 7055 a BA 4757 odpadají. 18.02.01.02 BA 4205 pro. Proti. Zdržel se, přijato 18.03.01.01 BA 4523 pro. Proti. Zdržel se, přijato. 18.04.01, první pozměňovací návrh kol 61.44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, teď a AVKO 67.41, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijeto. 18.04.01.02 a AVKO 67.30, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Teď máme pozměňovací návrh BA 4531. Cost reimbursement of preparation collection pro, proti, zdržel se přijato 330201, GUE 7064, BADGE 4766 pro, proti, zdržel se zamítnuto, e, položka 330202, Máme tady dvě série pozměňovacích návrhů, první ALD 7785. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A potom AFAM 6408 a zelení 7460. STEM Careers for Girls, Gender Budgeting pro? Proti? zdržel se, přijato 33020302, VERT 8490, List of High Jurisdiction pro, proti, zdržel se, zamítnuto 330401, IMCO 6653, digitální jednotný trh pro, proti, zdržel se, schváleno. B4532 Consumer Knowledge More Details Obligation pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o okruhu čtyři. Máme tady čtyři podbloky. První týkající se prostředků, detaily naleznete v tabulce 1 přílohy, kdo je pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Přijato. Druhý podblok je kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třetí podblok. Pod, pod návrhem rozpočtu a rezervy Příloha tabulka 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Čtvrtý podblok transfer eh, speciálních zástupců EU. Detaily máte v tabulce 4 přílohy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A domnívám se, že co se týče odděleného hlasování od 01.03.04 až po 06, až po 19.03.01.06 bychom asi mohli hlasovat v bloku. 19.03.01.06, to tady se nehlasuje, ale jestli souhlasíte, rád bych nechal hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích. Hm, takže kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, takže zamítnuto. 19.03.02. Pozměňovací návrh GUE 7269, to je nad rámec, tak pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pak tady máme badge 4304 pod návrh položky pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. 20.02.01 až k 06. Tady bychom, myslím, mohli hlasovat v bloku. Kdo je pro tyto pozměňovací návrhy, prosím pěkně zdvihněte ruku. Ti, kdo jsou proti, zdvihněte ruku, prosím. Zdržel se, děkuji. Zamítnuto. 21020705. Pozňovací návrh GUE 7129 nad rámec návrhu rozpočtu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A teď tady mám ba 44, 41 a ba 45, 10 a pak celou řadu pozměňovacích návrhů, které jdou pod a to by mohlo jít až 21.07.01. Věd můžeme hlasovat v bloku. Kdo je pro, zvihněte ruku. Kdo je proti, zvihněte ruku. Kdo se zdržel, zvedněte ruku. Takže zamítnuto. Teď jdeme kompromisního návrhu 22.02.01.01. Eh, nad rámec návrhu rozpočtu o 25 milionů. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Eh, přijato. GUE 72, 71 odpadá. A teď si myslím, že bychom mohli hlasovat v bloku o 22.02.03.02 až 22.02.04.01. Kdo je pro, zdvihněte ruku. Kdo odmítá, zdvihněte ruku. A kdo se zdržel, zdvihněte ruku. Zamítnuto. Pozměňovací kompromisní na 22040104. To je zase nad rámec návrhu rozpočtu o 16 620 837. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato a tudíž návrh GUE 7272 odpadá. Myslím si, že bychom mohli hlasovat v bloku 22040301 až k 04. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 230202 GUE 7056 nad rámec návrhu pro, proti, zdržel se Zamítnuto 23030202. Pozměňovací návrh GUE 7059 nad, návrh, nad rámec návrhu pro proti. Zdržel se zamítnuto. Oddělené hlasování týkající se eh, nových položek 19.02.03 a FED 52.23 pro novou položku. Kdo je pro? kdo je proti a kdo se zdržel, tak to ověříme. Zahoj hlasování. Scrutin clos. Za, ukončuji hlasování. Repoussé par 19 voix contre 10. Takže zamítnuto 19 hlasy roku 17. Takže teď připomínka 13.07.01, ba 42.10, pan Boge, Böge. Ale to bylo staženo 19.02.01, ba 45.24, náš kolega Belder, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 19.06.01 a FED 52.20 TPP 80.23 budget 44.09. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 210201 spolupráce s Latinskou Amerikou 95857 pro změnu názvu, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto, kdo je pro, fokus on to mít proti, zdržel se, zamítnuto, a teď 21.02.02 spolupráce s Azie DV 59.12 oddělené hlasování na požadavek SAD první část. Kdo je pro první část? Odpů, omlouvám se, říká pan předseda, nejprve 21.02.02 týkající se změny názvu. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď k DV 5912 ve dvou částech na žádost SAD. K první části, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. První část je zamítnuta. E, druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Druhá část je zamítnuta. Ba 4526 k stejné položce <clears throat> svoboda náboženství. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 21.02.03 DVOS změna titulu pro. je eh, proti? Tak to radši ověříme. Zahajuji hlasování. 58-58. K DV 58 58 21 02 03. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 19 ku 17. 21.02.04. Dvě, dva pozměňovací návrhy zelení 84.94 BA 46.18. Vymazání obrny. Pro? vymícení proti, zdržel se, schváleno. Stejná položka 21.04 bač 45.28 ochrana zranitelných skupin antisemitismus pro proti zdržel se zamítnuto 21.02.05.9.59.13 změna titulu nej, názvu promiňte pro proti zdržel se, tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 20 ku 17. Druhý pozměňovací návrh, eh, expenditure must fully respect DSA regulation a tak dále. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím pěkně, zdvihněte pořádně ruce. Kdo je pro? Proti? Tak to ověříme. Zahoj hlasování. Hlasovali jste všichni? Zdá se, že ne. Chybí nám hlasy. Dva. Zakončuji hlas, ukončuji hlasování. Zamítnuto 18 hlasy k 17, jeden se zdržel. Omlouvám se, říká pan předseda, ale bylo mi řečeno, že položka 210203 týkající se rozpočtu 4527 svoboda e, náboženství, že prý se o to nehlasovalo. Já jsem si myslela, že jsme hlasovali. Hlasovali jsme proti. No dobře, ale nemáme žádné spoždění, vezmeme si na to čas. Takže bychom se teď měli vyjádřit k pozměňovacímu návrhu Badge 4527. Ano, přesně, si fej. Pan předseda říkal, že jsme hlasovali k 27. Bon, on vient. Bon, alors, on vient maintenant... No, praví pan předseda 21.02.06, ano. 9.59.14, změna ty, názvu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Rád bych to ověřil, ale asi dospějeme ke stejnému výsledku jako předtím, takže je to zamítnuto. A teď se podíváme, kdo je pro, kdo u dalšího návrhu proti. Eh, takže zamítnuto. A teď jdeme k 21.02.07.03, 9.59.15, zelení 84.69, zdravotní systém, sociální ochrana. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel, tak to ověříme. Zahajuji hlasování. a Všichni hlasovali. Scrutin clos. Ukončuji hlasování. to 21 hlasy proti 14. SAD 7553. Genderová rovnost. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. FEM 6404, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 21.02.07.04.958.63, zelení 84 svěřenecké fondy pro proti a kdo se zdržel to ověříme Elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 23 hlasy vůči 14. 21.02.07.05, BA 4221 SAD 75.63, Zelení 84, 80 snižování chudoby. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A teď máme DV 5916 na žádost SAD se vyslovíme ke dvou částem. První část, kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? První část zamítnuta. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 21.02.08.01 FAM 64.05 zvyšování fondů pro SRHR. Kdo je pro? To má tedy, to je aktuální, že? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. SAD 7566 navýšení fondu pro SRHR. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Bač 4518. 20% malým a středním velkým podnikům a duálnímu vzdělávání. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak to ověříme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato 22 hlasy proti 15. 21.02.09 eh, žádost o oddělené hlasování eh, na žádost SAD. První část týkající se pozměňovacího návrhu DV 5917. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. ta první část, tedy druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 21.04.01 a FED 53, 58, alespoň 15 milionů eur pro akce v Turecku. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato? observance of human rights and fundamental freedoms and supporting democratic reforms. Tady je žádost SAD na oddělené hlasování k návrhu BA 4529, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. K druhé části, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22020302 pozměňovací návrh AFED e 5351 pro. Proti. Zdržel se? Přijato. SAD 7565, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22020401 eh, Alfred 5216 ALD 7793 směřování na západní Balkáně pro, proti, zdržel se, přijato, 22040104 BA 4530 proti financování nenávisti, násilí, terorismu pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 230201, DV 5892, SAD 7556, ZAG 8481, GEO a sektorální balance, kde pro, proti, zdržel se a to bylo přijato. Domnívám se, že bychom nyní mohli hlasovat o e, příjmech a speciálních nástrojích. Máme tady novou položku týkající se příjmů. Nejprve dva pozměňovací návrhy se stejným cílem. QE 7071 a BA 4773. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel, tak to je zamítnuto. A teď tu máme druhou sérii pozměňovacích návrhů G70, 70, Bači 47, 72. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, takže zamítnuto. Ke speciálním nástrojům 040401 EGF, pozměňovací návrh BAT 4456, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Teď máme dva pozměňovací návrhy 130601 ALD 7877 a 4592. 4592. E, to je nad rámec návrhu položky. Kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Takže zamítnuto. A teď 40 02 43 máme první pozměňovací návrh B, 44 57 k vyškrtnutí, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A druhá série pozměňovacích návrhů EKR 724 a Badě 4267, který vymazává položku, Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 400244 eh, fond pro eh, fond Solidarity, budget 33 C, kompromisní návrh zpravodaje pro, proti, zdržel se, schváleno. A pozměňovací návrh BAT 4225 odpadá. Stejně tak. Jako ALD 7902, Regi 6524 a Badě 4609. A teď jdeme k připomínkám. 130601 ALD a Bač týkající se obětí teroristických útoků. kde je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže bylo přijato. Domnívám se, že máme ještě čas, abychom se vyslovili k seznamu pilotních projektů a přípravných akcí. Souhlasíte? Nejprve tady máme blok s detaily, které jsou v příloze. Bude-li schváleno, všechny ostatní pozměňovací návrhy týkající se pilotních projektů odpadnou s výjimkou těch, o kterých se bude hlasovat odděleně. Takže k této příloze, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. A teď máme oddělené hlasování se stejným cílem vymazat buď položku a nebo číslo. Domníváte se, pane zpravodaj, že můžeme hlasovat v bloku? Ano, můžeme hlasovat v bloku, takže dávám k hlasování ty, kdo jsou pro, zdvihněte ruku. Ti, co jsou proti, zdvihněte ruku zdrželi se. Takže domnívám se, že ti, kteří jsou proti, jsou ve většině, takže to. Restez là pour aujourd'hui. Takže tady bychom dnes skončili. A rád bych vám oznámil, že seznam závěrečného hlasování o platbách bude eh, ráno zasláno dnes večer, eh, protože dnes jsme hlasovali o prostředcích na na závazky a zasedání zítra odpoledne by mohlo být eh, zrušeno, protože to, co nám zbývá k hlasování, to bychom mohli jistě bez obtíží zvládnout zítra dopoledne. Rád bych vám poděkoval za to, že jsme mohli postupovat tak rychle ve vyjadřování v našem hlasování. To jsou plody práce našich zpravodajů, kteří spolupracovali na kompromisních návrzích, ale děkuji také našim asistentům, politickým poradcům. Myslím, že bychom měli zatleskat za jejich vynikající práci. Chce se někdo přihlásit do bodu různé? Nikdo? V tom případě přerušuji naše zasedání až do zítřejšího rána 9 hodin.